Milí kolegové, milé kolegyně, mám radost, že jste takřka všichni zase zpátky na schůzi. Ráda bych opět zahájila naše jednání a ráda bych přivítala desetiletou mladou dámu z Finska, Sisi. Srdečně vítejte, jsme rádi, že jsi tady. nyní tedy Evropská služba pro vnější činnost. Spravodajem je pan Kohn. Chcete něco říci? Ano, děkuji. Pokud jde o ty zprávy, o kterých dneska budeme hlasovat, tak bych rád poděkoval za dobrou spolupráci, díky níž jsme našli dobré kompromisy a doufám, že to celé tedy povede k úspěšnému hlasování. Ještě jednou děkuji všem zúčastněným i asistentům, asistentkám. Děkuji, to bylo tady velmi smířlivé zakončení, velmi těžké práce. Já vím, že zatím nejsme eh, kompletní, ale eh, ti, co chybí, nejsou pouze z jedné části spektra. Takže začneme jedna dva. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto tři. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A tím se dostáváme k absolutoriu. SVČ. Je to elektronické hlasování, jmenovité, já ho tímto zahajuji. Hlasování končí. 10 ku je to přijato. Dostáváme se k usnesení. 4. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 5. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 6. Kdo, e, pro, proti, zdrželi se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 19 and it and it Shall I start again? No, no. No, no, it is, it is anyway, it is adopted. It is, it is adopted despite... Je to přijato navzdory uh, velmi důležitému hlasování proti. Dobře, takže nyní dvě části. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. 21, kdo je pro, proti, zdrželi se, raději to prověříme, kontrolujeme 21. Kontrolujeme 21. We check 21. That's a um, check is over. Hlasování, kontrolní hlasování je u konce a je to přijato. 21, kdo je pro? Omlouvám se, 22, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Raději prověříme 22. Kontrolujeme 22.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 Hlasování končí a je to přijato. 17 vůči dvěma. Blahopřejeme panu zpravodaji. A nyní tedy Evropská rada a rada. Pozměňovací návrhy 1 až 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní tedy eh, odkládáme absolutorium a budeme hlasovat o eh, absolutoriu jako takovém. Eh, jmenovité hlasování. Já ho tímto zahajuji. Pokud, mínus, eh, pokud dáte mínus, tak odkládáte udělení absolutoria, pokud plus, tak vlastně přiznáte absolutorium. Jde o Radu a Evropskou radu. Je to odloženo jednomyslným rozhodnutím. Usnesení, pozměňovací návrh 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 10, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato 11, pro, proti, zdržel se, přijato 12 pro, proti zdržel se přijato 13 pro, proti zdržel se přijato 14 pro, proti zdržel se přijato 15 pro, proti zdržel se přijato zamítnuto 16 pro, proti při, eh, zdrželi se přijato usnesení jako celek jmenovité hlasování, kteréž to tímto zahajuji. Hlasování končí, je to jednomyslně přijato usnesení je tedy jednomyslně přijato a já blahopřeji zpravodajovi. Účetní dvůr 1, 2, 1 pro proti, zdrželi se přijato, 2 a 4 odpadají a nyní tedy rozhodnutí o absolutoriu. E, plus znamená přiznat absolutorium, minus znamená odložit ho je to 17 vůči 0, takže blahopřejeme nyní usnesení 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 6, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 7, pro, proti, zdrželi se, přijato 8, pro, proti, zdrželi se. Já si myslím, že je to přijato, ale raději bych to prověřil. Prosím, kontrolujme pozměňovací návrh 8. Je to přijato. Kompromis a kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 pro, proti, zdrželi se. 10. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 14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 proti, zdrželi se přijato. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 37 pro, proti, zdrželi se přijato. 38 pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní usnesení jako celek, jmenovité hlasování je zahájeno. And the vote is closed and it is unanimously adopted. Congratulations to the rapporteur. Court of Justice, Amendment 1, in favor, Soudní dvůr, jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato dva, tři až odpadají a nyní tedy uh, uh rozhodnutí, jmenovité hlasování. Hlasování končí, je to jednomyslně přijato. Usnesení 4, 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 6, pro, proti, zdrželi se zamítnuto 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 8 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 9 pro, proti, zdrželi se přijato 10 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 11 pro, proti, zdrželi se přijato 12 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 14, 15 pro, proti, zdrželi se přijato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 Jury. Pozměňovací návrh 2 pro unblock. Dobře, takže Jury unblock. Pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní tedy usnesení v pozměněném znění hlasujeme jmenovitě elektronicky. Hlasování končí. Je to přijato jednomyslně, takže blahopřejeme. A nyní eh, Evropský hospodářský sociální výbor, jedna pro, proti, přijato, eh, dvě odpadá a takže nyní usnesení o absolutoriu jmenovité hlasování, kteréž to je zahájeno. Hlasování končí a je to přijato. je tedy mm,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 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 15, pro, proti, zdrželi se, přijato 15, pro, proti, raději prověříme tady 15. Ono je to komplikované. Kontrolní hlasování končí a je to přijato 16 pro, proti, zdrželi se, přijato 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 18 pro, proti zdrželi se přijato, 19 pro, proti zdrželi se přijato, 20 pro, proti zdrželi se přijato, 22 pro, proti zdrželi se přijato, 20, 21, omlouvám se, pro, proti zdrželi se přijato, 22 pro, proti zdrželi se přijato, 23 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 24 pro, proti zdrželi se přijato a nyní usnesení v pozměněném znění. Eh, Zahojí hlasování jmenovitě elektronicky. Hlasování končí. Blahopřejeme panu zpravodaji. Bylo to tedy jednomyslně přijato. A není výbor regionů. 1. Kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 2, 3 odpadají, takže uh, rozhodnutí elektronické hlasování je zahájeno. Hlasování končí.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 Takže 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, raději prověříme jedenáctku. Dobře, takže desítku. Nejprve kontrolujeme desítku a potom budeme kontrolovat jedenáctku, takže desítka. Ten is adopted and Desítka byla přijatá a nyní jedenáctka. Já si myslím, že to bude stejná většina. Není to stejná většina, ale je to přijato.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 proti, zdrželi se, přijato 21 pro, proti, zdrželi se, raději prověříme 21, já si myslím, že je to přijato. Je to přijato. 22, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 23, to odpadá. 24, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 26, pro, proti, zdrželi se, přijato 27 pro, proti, zdrželi se, přijato 28, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato 20. A myslím si, že je to stejný návrh s 29, 28, 29, dobře 28, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní tady usnesení jako celek, jmenovité hlasování, já ho tímto zahajuji. Hlasování končí a je to přijato. 21 vůči jednomu, takže blahopřejeme panu zpravodaji. Evropský veřejný ochránce práv, jedna pro, pro, proti, zdrželi se, přijato dva, to odpadá, nyní uh, rozhodnutí, jmenovité hlasování, já ho zahajuji. Hlasování končí, je to přijato. A nyní usnesení 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 4, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 5, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 6, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 17, 7 pro, proti, zdrželi se 8 pro, proti, zdrželi se přijato 9 pro, proti, zdrželi se přijato 10 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 11 pro, proti, zdrželi se přijato 12 pro, proti, zdrželi se přijato 13 pro, proti, zdrželi se přijato do 14 pro, proti, zdrželi se přijato nyní usnesení jako celé kmenovité hlasování, které tímto zahajuji. The vote is Hlasování končí a jednomyslně to bylo přijato, takže blahopřejeme zpravodaji. Amendment Evropský inspektor pro ochranu údajů. Jedna pro proti přijat, dva a tři odpadají, potom rozhodnutí udělit absolutorium jmenovitě, vzají hlasování. Končím hlasování a přijato 20 ku 2. A návrh 4, kdo je pro, proti, zdržel se přijat, 5 pro, proti, zdržel se zamítnut, 6 pro, proti, zdržel se zamítnut, 7 pro, proti, zdržel se přijat. Libe 2 pro, proti, zdržel se přijat. Tak celé usnesení jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování 22 k 0. Blahopřeji zpravodaji, to bylo poslední. Děkuji. It's always a lot of work we are well aware of. Ano, to je vždycky hodně práce, takže budeme pokračovat o, s agenturami nyní. Spravodaj Petry Sarva má chce si vzít slovo, pan spravodaj. Děkuji paní předsedkyně, jenom pár slov. Já si myslím, že nejdůležitější k tomu je říci, že proces absolutoria jako takový, nejenom co se týká agentur, tak to je nejdůležitější věc, kterou tady děláme. A často eh, si to, eh, se mu nedostává eh, pozornosti, kterou si zaslouží tento proces. Proto chci říci, že to, že absolutorium je pro parlament důležité. Jenom stručně bych chtěl poděkovat všem sekretariátu za neuvěřitelnou práci, všem poradcům a něco, co často se nezmiňuje a nechápu proč, a já tedy udělám výjimku. A to jsou ty akreditovaní parlamentní asistenti. Asistenti v kancelářích většinou dělají gro práce, takže za to jim chci vřele poděkovat. Děkuji. Ano, děkuji. Začneme s zprávou o udělení absolutoria. Horizontální zprávou začneme. Všichni víte, kde jsme. Tak začneme návrhem 1, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut, návrh 2 pro, proti, aha, takže návrh 2 si musíme prověřit, návrh 2 Návrh 2 pro, ne, pro, proti, pro. Návrh 2, návrh 2 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 3 pro, proti. Prověříme si návrh 3. přijáte. Aha, já se dívám tady na Ines a na Petriho. A pokud nesouhlasí, tak já se dívám ještě kolem dál. Amendment for... Návrh čtyři ve třech částech. První část pro, proti, Prověříme. První část. První část návrhu 3. Konec. Přijatá. Druhá část návrhu 3 pro, proti, zdržel se zamítnut. Třetí část návrhu 3 pro, proti, zdržel se. Musíme prověřit. Třetí část návrhu 3. Přijato, děkuji. Návrh 5 pro, proti, zdržel se zamítnout. Návrh 6 pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 7 pro, proti, zdržel se přijat. 8 pro, proti, zdržel se zamítnout. Ano, dobře, prověříme návrh 8. je přijat. Návrh 9, kdo je pro, proti, zdržel se přijat. Návrh 10 pro, proti, zdržel se. Můžeme prověřit návrh 10? Já myslím, že byl přijat, ale nebylo to jasné. Je zamítnut. Návrh 11, kdo je pro, proti, zdržel se. Můžeme prověřit návrh 11. A nyní budeme pokračovat pomaleji, protože tady je hodně nesouhlasných hlasů. Návrh 12 pro, proti, zdržel se, je zamítnut. Návrh 13 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 14 pro, proti, zdržel se, přijat. 15 pro, proti, zdržel se. Tak co návrh 15? Pro nebo proti? Je to na vás teď. OK, let's try again. Amendment 15. Ještě jednou. Návrh 15 pro, proti, slyšel se. Nyní přijat. Návrh 16 ve dvou částech. První část pro, proti. Můžeme prověřit návrh 16, první část. Děkuji. Přijat. Druhá část, kdo je pro? Proti, zdržel se. Ines. Zamítnout. A Vidíte, že každý je důležitý. 17 pro, 17 pro, proti, zdržel se přijat, 18 pro, proti, zdržel se přijat, 19 pro, proti, zdržel se zamítnout, 20 pro, proti a musíme prověřit návrh 20. Já myslím, že byl přijat, ale nejsem si jista. Zamítnut. Tak prosím. 21 pro. Proti. Zdržel se. Musím prověřit. Omlouvám se. 21. zamítnout opět. Dvacet dva pro, proti, zdržel se, přijat, 23 pro, proti, zdržel se, zamítnout, 24 pro, proti, zdržel se, přijat, Ample 1 pro, proti, zdržel se, přijat, 2 a 3 jsou pokryty, tam je 4 pro, proti, zdržel se, přijat, a to v podstatě byla celá zpráva. Teď hlasujeme tedy, pardon, o celé zprávě jmenovitě. Zahy hlasování. Končím 21 ku 0. Blahopřeji. Nyní se dostáváme k jednotlivým agenturám a začneme agenturou eh, ACER pro dva. ACER, ACER discharge of postpone. The vote is... Zahajuji hlasování jmenovitě. The vote is... The vote is closed 22. Končím. Hlasování 20 ku 1 začneme nyní s usnesením návrh 3 pro, proti, zdržel se zamítnut, návrh 4 pro, proti, zdržel se zamítnut, 5 pro, proti, zdržel se, já myslím, že přijat. 6 pro, proti, můžeme prověřit 6, přijato. Přijat 7 pro, proti, zdržel se zamítnout 8 pro, proti, zdržel se přijat. 9 pro, proti, zdržel se přijat. 10 pro, proti, zdržel se Zamítnut 11 pro, proti, zdržel se. Zamítnut 12 pro, proti, zdržel se. Zamítnut. Ano, prověříme dvanáctku tedy. Prověříme dvanáctku. Zamítnut. Nyní celé usnesení. Hlasujeme jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jednomyslně přijato. Blahopřeji. Berek. Návrh 2 pro, proti, zdržel se zamítnout. Nyní rozhodnutí o absolutoriu. Hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování. Přijato. A nyní návrh 3, rezoluce pro, proti, zdržel se zamítnut. 4 pro, proti, zdržel se přijat. 5 pro, proti, zdržel se přijat. 6 pro, proti, zdržel se zamítnut. 7 pro, proti, zdržel se přijat. 8 pro, proti, zdržel se zamítnout, 9 pro, proti, zdržel se zamítnout. Nyní celé usnesení, hlasujeme o něm jmenovitě. Dvacet jedna ku blahopřejeme. A nyní CDT, návrh 2, pro, proti, zdržel se zamítnout. E, eh, rozhodnutí absolutoriu jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 3 pro, proti, zdržel se. Přijato. Návrh 4 pro, proti, zdržel se. Zamítnut. 5 pro, proti, zdržel se. Přijat. 6 pro, proti, zdržel se. Zamítnut. 7 pro, proti, zdržel se. Přijat. 8 pro, proti, zdržel se. Zamítnut. Kult 1 až kult 6 unblock? Ne. Ano, kult 6. 1 až 6 pro, proti zdržel se přijat, kult 7 pro, proti zdržel se zamítnout. Nyní hlasujeme o celém usnesení, jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. 21 k 0, blahopřeji. CDFOP. Návrh 2 pro, proti, zdržel se zamítnout. Nyní celé rozhodnutí o absolutoriu. Hlasujeme jmenovitě. Končím hlasování a přijato usnesení číslo 3 pro, proti, zdržel se zamítnut, 4 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 5 pro, proti, zdržel se. Můžeme prověřit 5. Přijato, omlouvám se. Návrh 6 pro. Pro. Proti, zdržel se. Přijato. 7 pro. Proti, zdržel se. Zamítnuto. 8 pro. Proti, zdržel se. Zamítnuto. 9 pro. Proti, zdržel se. Zamítnuto. 10 pro. Proti, zdržel se. Můžeme prověřit desítku. přijato, 11 pro, proti, slyšel se, zamítnuto, 12 pro, proti, slyšel se, přijato, 13 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, Ample 1 je pokryt již tam, Ample 3 až Ample 4 unblock, Ample 3 Ample 4 pro, proti, zdržel se, přijaty, Ample 6, 7 unblock, pro, proti, zdržel se, přijato, Ample 10 pro, proti, zdržel se. Můžeme prověřit Ample 10. Končím. Přijat. MPL 11 pro, proti, zdržel se. Přijato. Nyní hlasujeme jmenovitě o celém usnesení. Zahaj hlasování. Končím. Blahopřeji 21 k 0. Cepol. Návrh 2 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Rozhodnutí absolutoriu. Hlasujeme jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Uděleno. Usnesení. Návrh 3 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Návrh 4 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. 5 pro, proti, zdržel se, přijato 6 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 7 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Libe je 2 pro, proti, zdržel se, přijato. Libe 4 pro, proti, zdržel se, přijato. Libe 6 pro, proti, zdržel se, přijato. Libe 7 pro, proti, zdržel se, přijato. Libe 8 pro, proti, zdržel se, přijato. Nyní hlasujeme o celém usnesení jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Jednomyslně přijato, blahopřeji. EASA. Návrh 2 pro, proti, zdržel se zamítnut. Nyní hlasujeme o celém absolutoriu, jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. Děleno. Nyní hlasujeme o celém usnesení návrh 3. Proč, proč se zamítnout 4 pro, proti zdržel se přijat. Návrh 5 pro, o ten odpadá 6 pro, proti zdržel se zamítnout 7 pro, proti zdržel se zamítnout 8 pro, proti zdržel se přijat 9 pro, proti zdržel se zamítnout 10 pro, proti, zdržel se zamítnut, 11, ano, prověříme návrh 10. Zamítnut, návrh 11 pro, proti, zdržel se přijat, 12 pro, proti, zdržel se přijat, 13 pro, proti, zdržel se je. Aha, bylo to proti, Ines? Dobře, tak si to prověříme. Dobře, zamítnuto. 10 po 10, kompromis a pro, proti, zdržel se, přijato. Stran 5 pro, proti, zdržel se přijato, tran 7 dohromady, pro, proti, zdržel se zamítnuto, tran 9 až 13 dohromady, pro, proti, zdržel se přijato. Nyní hlasujeme o celém usnesení jmenovitě, zahy hlasování. A končím hlasování. Nyní se dostáváme k agentuře EASO. Chci vás informovat, jestli nechcete udělat mínus, jestli ano plus. To zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. A bylo to jednomyslně odloženo. Pozměňovací návrh jedna k usnesení. Kontrola jedničky. přijato. Kontrola, no, pardon, dvojka pro, proti, zdržel se, přijato. Tři s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdržel se, přijato. Čtyři pro, proti, zdržel se, přijato. Pět s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdržel se, přijato. Šest pro, proti, zdržel se, přijato. Sedm pro, proti, zdržel se, přijato. Osm pro, proti, zdržel se, zamítnuto 9 pro, proti, zdržel se, kontrola devítky. Myslím, že to bylo schváleno. Zamítnuto. 10 pro. Proti zdržel se přijato 11 pro. Proti zdržel se přijato 12 pro. Proti zdržel se přijato 13 pro. Neodpadá. 14 s ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdržel se, přijato. 15 pro, proti, zdržel se, přijato. 16 pro, proti, zdržel se, přijato. Libe 2 pro, proti, zdržel se, přijato. Libe 5 pro, proti, zdržel se, přijato. Libe 7 pro, proti. Takže kontrola sedmičky, Libe 7. Zamítnuto. Usnesení jako celek elektronicky. Dvacet jedna ku nule. Blahopřejeme. Schváleno. EBA. Dva pro, proti, zdržel se zamítnuto. Rozhodnutí poskytnout udělení absolutoria elektronicky. Ukončuji hlasování. Schváleno, přijato. Eh, usnesení pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 4 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 5 pro, proti, zdržel se, přijato, 6 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 7 pro, proti, zdržel se, kontrola sedmičky. Zamítnuto 8 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 9 pro, proti, zdržel se. Přijato 10 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Ekon 3 pro, proti, zdržel se. Přijato Ekon 4 až Ekon 11. Ne, tak dobře. Ekon k, k, od čtyřky k sedmičce. Pro, proti, zdržel se přijato. Kon 9 pro, proti, zdržel se přijato, 10 pro, proti, zdržel se přijato, 11 pro, proti, zdržel se přijato, usnesení jako celek elektronicky zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Blahopřejeme panu zpravodaji. 21 ku 0 přijato jednomyslně. A teď Evropské centrum pro prevenci chorob. No, proti zdržel se. Zamítnuto. Rozhodnutí udělit absolutorium elektronicky. Zahoji hlasování. Zahoji hlasování k udělení absolutoria. Ukončuji hlasování a je to poskytnuto usnesení 3 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 4 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 5 proti, zdržel se, zamítnuto Envy 3 a 6 v bloku. 3 a 6 pro, proti, zdržel se, přijato. 8 pro, proti, zdržel se, přijato. A celé usnesení elektronicky zahoji hlasování. Ukončuji hlasování a bylo to jednomyslně přijato. Echa. 2 pro, Echa, dvojka pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Rozhodnutí poskytnout, udělit absolutorium elektronicky, zahoji hlasování. Ukončuji hlasování, jednomyslně přijato. Usnesení 3 pro, proti, zdržel se, přijato, 4 pro, proti, zdržel se, přijato, 5 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 6 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 7 pro, proti, zdržel se zamítnuto. A dobře, kontrola sedmičky. Zamítnuto. 8 pro, proti, zdržel se přijato, 9 pro, proti, zdržel se přijato, 10 pro, proti, zdržel se zamítnuto. NV1 pro, proti, zdržel se, přijato 2 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. NV7 pro, proti, zdržel se, přijato, NV9 pro, proti, zdržel se, přijato, 10 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, usnesení elektronicky. Ukončuje hlasování. A bylo to jednomyslně přijato. A teď agentura na ochranu životního prostředí dvojka pro proti zdržel se zamítnuto. Rozhodnutí o udělení absolutoria. Zahajuji hlasování. Neukazujte žádné známky únavy, je moc záhy. Ukončil hlasování, poskytnuto usnesení. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 4 pro, proti, zdržel se. Kontrola čtyřky. Přijato. Pět pro, proti, zdržel se, Schváleno. 6 pro, proti, zdržel se zamítnuto. NV3 pro, proti, zdržel se přijato. NV4 pro, proti, zdržel se přijato. NV7 pro, proti, zdržel se přijato. Usnesení jako celek elektronicky zahajuje hlasování. Ukončuje hlasování jednomyslně přijato. A teď Evropská agentura pro kontrolu rybolovu, jedna pro proti, zdržel se zamítnuto. Rozhodnutí o udělení absolutory elektronicky. Ukončuje hlasování. Ano, poskytnuto. Pozměnil se na 3 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 4 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Peš 6 až 9 bloku. 6 až 9 pro, proti, zdržel se, přijato. Peš 10 až 12 bloku pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Peš 13 pro, proti, zdržel se, přijato. Usnesení elektronicky zahajuje hlasování. Promiňte, 14 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď elektronicky celá ta záležitost. Jednomyslně přijato. Celý byla při EFSA 2 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Rozhodnutí elektronicky. Ukončí hlasování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 proti, zdržel se přijato. NV 607 pro, proti, zdržel se přijato. NV 9 až 11 bloku pro, proti, zdržel se přijato. Celé usnesení elektronicky zahojí hlasování. The vote is closed. Ukončuji hlasování a je to přijato.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 10 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 11 pro, proti, zdržel se přijato. Dobře, kontrola jedenáctky. Přijato. 12 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 13 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 14 pro, proti, zdržel se přijato, 15 pro, proti, zdržel se zamítnuto. FAM 1 až 5 v bloku pro, proti, zdržel se přijato, 6 pro, proti, zdržel se zamítnuto, FAM 7 pro, proti, zdržel se přijato, FAM 8 pro, proti, zdržel se zamítnuto, Dobře, FAM 8. Zamítnuto. FAM 9 pro. Proti, zdržel se přijato. FAM 10 pro. Proti, zdržel se zamítnuto. FAM 11 pro. Proti, zdržel se zamítnuto. FAM 12 pro. Proti, zdržel se přijato. A celé usnesení elektronicky zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. Velkou většinou přijato. Děkuji vám. Ejopa. Dva pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Rozhodnutí udělit absolutorium elektronicky zahají hlasování. Ukončuji hlasování a je to poskytnuto usnesení pozměňovací návrh pro, proti, zdržel se, zamítnuto čtyři pro, proti, zdržel se, zamítnuto pět pro, proti, zdržel se, přijato šest pro, proti, zdržel se, přijato sedm pro, proti, zdržel se, přijato osm pro, proti, zdržel se, zamítnuto devět pro, proti, zdržel se zamítnuto, 10 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Ekon 1 pro, proti, zdržel se přijato. Ekon 1 až 10, 1 až 10 pro, proti, zdržel se přijato. Celé usnesení elektronicky zahají hlasování. Ukončuji hlasování a blahopřeji zpravodaj. Teď máme IAT, Lemorep EIT. Rozhodnutí udělit absolutorium elektronicky. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Bylo to poskytno, uděleno. Usnesení pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdržel se zamítnuto 4 pro, proti, zdrž, kontrola čtyřky. Myslím si, že to bylo schváleno, ale nejsem si jistá. Přijato ano. 5 pro, proti, zdržel se přijato, 6 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 7 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 8 pro, proti, zdržel se kontrola osmičky. takže zamítnuto 9 pro, proti zdržel se zamítnuto 10 pro, proti zdržel se přijato 11 pro, proti zdržel se kontrola jedenáctky, myslím si, že to bylo přijato. Přijato, ano. 12 pro, proti zdržel se zamítnuto, 13 pro, proti, zdržel se přijato, 14 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 15 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 16 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Celé usnesení elektronicky zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Jednomyslně přijato, blahopřeji. Ema, dva pro, proti, zdržel se, zamítnuto, rozhodnutí o udělení absolutoria zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování. A je to poskytnuto. Trojka pro, proti, zdržel se, přijato, čtyři pro, proti, zdržel se, přijato, pět pro, proti, zdržel se, kontrola pětky.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 Envy 5, 6, 7, 9 a 11 pro, proti, zdržel se přijato. Eh, celé usnesení elektronicky zahoji hlasování. Ukončuji hlasování. Jednomyslně přijato. Monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost eh,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 zamítnuto 7 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 8 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Eh, Libe bylo pokryto, takže usnesení jako takové elektronicky zahajuje hlasování. Ukončuji hlasování a bylo to jednomyslně přijato. Blahopřeji. EMSA, amendment 2 in favor. EMSA 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, eh, přijato a nyní usnesení o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 Nyní tady tran 14. Kontrolujeme elektronicky. Hlasování elektronicky končí a je to zamítnuto. Nyní celé usnesení, jmenovité hlasování je zahájeno. Hlasování končí a je to jednomyslně přijato. Eniza. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Uh, usnesení o absolutoriu, jmenovité hlasování Hlasování končí a je to uděleno. A nyní usnesení čtyři pro, pro, proti, zdrželi se, Pět pro, proti, zdrželi se. Raději prověříme pětku. A omlouvám se, je to přijato. Omlouvám se. Je to přijato a nyní 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 7 pro, proti, zdrželi se. A raději prověříme sedmičku.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 a je to zamítnuto. 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 13 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 14 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní usnesení jako celek, jmenovité hlasování, které je tímto zahájeno. A hlasování končí. Je to přijato velkou většinou, takže blahopřejeme. ERA Dvě pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní rozhodnutí o absolutoriu, jmenovité hlasování, které je tímto zahájeno, hlasování končí a je to uděleno. A nyní je tady usnesení 3 unblock, 3 až 8 unblock, dobře, 3 až 8 unblock, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tran všechny návrhy TRAN až po ty kompromisy. Pro, proti, zdrželi se přijato kompromis A, pro, proti, zdrželi se přijato a TRAN 14, pro, proti, zdrželi se přijato. Nyní celé usnesení jmenovité hlasování, které zahajuji. Nyní už, nyní teprve hlasujeme hodinu. We have nearly finished. The vote is, yeah, yeah. <laughs> Um, it is adopted. Je to přijato jednomyslně, takže blahopřeji. ESMA. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní rozhodnutí a absolutoriu jmenovité hlasování. Hlasování končí a je to přijato. Pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. 4 až 7 unblock, pro, proti, zdrželi se. Ne, 5 až 7, omlouvám se. 5 až 7, omlouvám se, 5 až 7. 5 pro, proti, zdrželi se. 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 7 pro. Dobře, takže to raději prověříme. Teď jsem si skoro jistá, ale prověřím. Yeah. OK. Yeah. Check is over. Hmm. No, it's it. Seven. Sedm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ekon jedna pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Takže zbytek Ekon unblock. 2 až 7 unblock, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, 8 pro, proti, zdrželi se, přijato, 9 až 12 unblock pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní tedy usnesení, jmenovité hlasování. A je to přijato. Blahopřeji. ETF. Dvě pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní rozhodnutí a absolutoriu jmenovité hlasování. Hlasování končí. Je to přijato. Usnesení 3 a 4 unblock. Pro, proti, zdržel... Ne unblock? Chcete hlasovat zvlášť, takže tři, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, čtyři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ampl 1 až Ampl 11, unblock, dobře, dobře, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní celé usnesení, jmenovité hlasování, které je zahájeno. Hlasování končí a je to jednomyslně přijato. Euliza, eh, dvě pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Absolutorium, jmenovité hlasování, které je zahájeno. Hlasování končí a je to přijato. Tři pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyři pro, proti, zdrželi se, přijato. Můžeme to raději prověřit, takže čtyřku. Prosím, zkontrolujme čtyřku. Pět pro, proti, zdrželi se, je to zamítnuto, šest pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, sedm pro, proti, Můžeme prověřit sedmičku? Kontrola končí, je to přijato. 8 pro, proti, zdr... Takže můžeme zkontrolovat osmičku. Kontrola končí, je to přijato 9 pro, proti, zdrželi se, přijato 10, 10 odpadá, 11 pro, proti, zdrželi se, raději prověříme 11.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 Raději prověříme šestnáctku. Kontrola končí a je to zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se přijato. 18 pro, proti. 18 ještě jednou pro, proti, zdrželi se přijato, 19, to odpadá, 20 pro, proti, zdrželi se. Můžeme prověřit dvacítku? Kontrola končí a je to přijato. 21 pro, proti, zdrželi se. Přijato, 22 pro, proti zdržel se přijato, 23 pro, proti, zdrželi se při, zamítnuto, 24, 5 pro, proti, zdrželi se přijato, libe 3 a 4 pro, proti, zdrželi se přijato, celé usnesení, jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Hlasování končí. Je to přijato velkou většinou. Blahopřejeme. EU OŠA, dvojka pro, proti, zdrželi se zamítnuto, celé rozhodnutí o absolutoriu jmenovité hlasování, které tímto zahajují. EU OŠA. Hlasování končí. A je to přijato. Nyní usnesení, pozměňovací návrh 3 pro, proti, zdrželi se 4 eh, pro, proti, zdrželi se zamítnuto 5 pro, proti. Můžeme prověřit pětku? Prověřujeme pětku. Je to přijato. Pokud byste to dali lépe najevo, tak bych to viděla. Ample Ample 2 až M4, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 6 eh, pro, proti, zdrželi se. Ample 6, kdo je pro, proti, zdrželi se. To raději prověříme, prověříme Ample 6. A je to zamítnuto. Ample 9 a Ample Ampel 9 až Ampel 12, unblock, pro, proti, zdrželi se přijato a nyní usnesení jako celek, eh, eh, jmenovité hlasování, které zahajuji. Hlasování končí a je to přijato velkou většinou. Eh, Eurot, Eurotom, zásobovací agentura pro proti zdrželi se rozhodnutí o udělení absolutoria, jmenovité hlasování. Hlasování končí. Je to přijato. Usnesení, jeden pozměňovací návrh, tři, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní usnesení jako celek, jmenovité hlasování. Hlasování končí a je to velkou většinou přijato. Eurofond, dvě pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní tedy rozhodnutí o absolutoria, jmenovité hlasování, které je zahájeno. Hlasování končí a je to přijato. Usnesení, pozměňovací návrh 3 až 5, kdo je unblock, tedy kdo je pro, proti, strželi se zamítnuto. Ample 2 a 4 dohromady pro, proti, zdrželi se přijato. ampl 9 až ampl 10 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. A nyní usnesení jmenovité hlasování, které zahajuji. Hlasování končí a je to velkou většinou přijato. Blahopřeji Eurojust. 2 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Nyní usnesení o absolutoriu, jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. Hlasování končí. Je to uděleno. Usnesení, pozměňovací návrhy 3 a 4 unblock. Tak dobře, tak 3, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto 4, pro, proti, zdrželi se zamítnuto 5, pro, proti, zdrželi se přijato 6, pro, proti, zdrželi se přijato, 7 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 8 pro, proti, můžeme prověřit osmičku, já si myslím, že je to přijato, ale raději to prověříme. Nedostává se mi poslanců, kteří by byli aktivní, tak je to zamítnuto. 9 eh, pro, proti, zdrželi se 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. 10 ve dvou částech, první část pro, proti, zdrželi se. Můžeme prověřit desítku, první část. Kontrola končí. Je to přijato druhá část pro, proti, Desítka, druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Jedenáct pro, proti, zdrželi se přijato. Libe, dvě, čtyři a pět pro, proti, e, přijato. A nyní tady usnesení jmenovitým hlasováním, které štotí, tímto zahajuji. Hlasování končí a je to velkou většinou přijato. Blahopřeji Europol. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Usnesení o absolutoriu jmenovité hlasování. Hlasování končí. Je to přijato. A nyní usnesení, pozměňovací návrh 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, e, přijato 4, pro, proti, zdrželi se, já si myslím, že je to přijato. Raději to prověříme, takže pozměňovací návrh 4. Kontrolujeme. Kontrola končí. Je to zamítnuto. 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto.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 A nyní tady kontrolujeme jedenáctku. A je to přijato. Dvanáctka, to odpadá třináct pro, proti, zdrželi se zamítnuto, čtrnáct pro, proti, zdrželi se přijato, patnáct pro, proti, zdrželi se 15, jak to vypadá s 15? Minus, tak je to zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se. To prověříme, zkontrolujeme 16. Kontrola končí, je to zamítnuto 17 pro, proti, zdrželi se. Já nevím. Tak to raději prověříme. 17. Je to přijato. 18 pro, proti, strželi se. Ono to déle trvá, když musíme všechno kontrolovat. Takže 18, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. Libe 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Libe 3 a 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato celé usnesení. Jmenovité hlasování, které tímto zahajuji. A je to přijato. Blahopřejeme. Agentura pro základní práva, dvo, dva pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní rozhodnutí o absolutoriu jmenovité hlasování, kteréžto tímto zahajuji. Hlasování končí. And it Is... Návrh je přijat, 18 1, návrh 3, usnesení pro, proti, zdržel se zamítnout, návrh 4 pro, proti, zdržel se zamítnout, 5 pro, proti, zdržel se přijat, 6 pro, proti, zdržel se přijat, 7 pro, proti, zdržel se zamítnout, 8 pro, proti, zdržel se zamítnout, Libe 3 až Libe 8 pro, proti, zdržel se přijat, Libe 9 pro, proti, za, a prověříme Libe 9, já myslím, že zamítnuto. konec. Zamítnut, ano. Líbe 10 pro, proti zdržel se přijat. Rezoluce, celé usnesení jmenovitě, zahy hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijat. A Frontex 2 pro, proti, zdržel se zamítnut. Rozhodnutí o absolutoriu jmenovitě. Končím hlasování. Hm, uděleno. Návrh 3 usnesení pro, proti. Návrh 3 pro, proti, zdržel se. Prověříme. Omlouvám se. Přijat. Neviděla jsem. Návrh 4 pro, proti, zdržel se, zamítnut. Návrh 5 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 6 pro, proti, zdržel se. Mohlo to být přijato, ale prověříme. Konec přijat. Dobře. Nyní 7 pro, proti, zdržel se. Asi zamítnout, ale prověříme 7, omlouvám se. Konec, já myslím, že přijat 8 pro, proti, zdržel se přijat, 9 pro, proti, zdržel se přijat, 10 pro, proti, zdržel se zamítnout, 11 pro, proti, zdržel se přijat, 12 pro, proti, zdržel se přijat, libe 1 až, ne, 1 pro, proti, zdržel se přijat, 2 pro, proti, zdržel se libe 2, prověříme libe 2, Končím. Zamítnuto. Libe 6 až 10 unblock pro proti, zdržel se přijato a nyní celé usnesení jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to přijato drtivou většinou poslední. Agentura GNSS, návrh 2 pro, proti, zdržel se zamítnout. Eh, nyní rozhodnutí absolutoriu, jmenovitě za hlasování. Končím. Končím hlasování nyní. 19 k 1 návrh, nebo tedy návrh 3 usnesení pro, proti, zdržel se zamítnut, 4 pro, proti, zdržel se. Já myslím, no, prověříme čtyřku. Přijata. Pět pro, proti, zdržel se. Zamítnut. Šest pro, proti, zdržel se. Zamítnut. Sedm pro, proti, zdržel se. Zamítnut. Osm pro, proti, zdržel se zamítnut. A nyní celé usnesení, hlasujeme jmenovitě, za hlasování. Končím hlasování. Blahopřeji zpravodaji. A nyní budeme hlasovat o společných podnicích. Společné podniky nyní. bio-based industries. Biotechnologie. Spravodajem je Martina, spravodajko je Martina, děkuji, vynikající stínovi spravodajové, především ti čeští, protože to si uzropovali čeští eh, poslanci, vynikající eh, Sekretář Michal, poradci z ALDE především a mm, vynikající spolupředsedající. Děkuji. Takže průmysl založený na biotechnologiích. Návrh 2, ten byl stažen. 3 a 4, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. No, rozhodnutí o absolutoriu, nyní jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování a je to uděleno. Usnesení návrh 7 pro, proti, zdržel se přijat, 8 pro, proti, zdržel se přijat, 9 pro, proti, zdržel se přijat. Usnesení nyní jmenovitě, zahajuji hlasování. A končím hlasování. Blahopřeji, jmeno jednomyslně přijato. A nyní Clean Sky, návrhy 2 3 pro, proti, zdržel se zamítnut, rozhodnutí, nyní hlasujeme o e, rozhodnutí, za rozhodnutí e, jmenovitě, za hlasování. Končím hlasování. Návrh je přijat, tedy uděleno. E, návrh 4. Usnesení pro, proti, zdržel se zamítnuto, 5 pro, proti, zdržel se přijato, 6 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 11 pro, proti, zdržel se přijat, návrh přijat, aha, návrh, návrh 7, návrh 7, tady není žádný odstavec 7, návrh 8, návrh 8, hm, takže nemačte mě, je to docela snadné. Návrh 8 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 9 pro, proti, zdržel se, za přijat. 10 pro, proti, zdržel se, přijat. 11 pro, proti, zdržel se, přijat. A nyní celé usnesení jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jednomyslně přijato, blahopřeji. A nyní Excel. 1 až 3 pro, proti, zdržel se zamítnuto. A nyní hlasujeme o celém rozhodnutí o udělení absolutoria jmenovitě. Končím hlasování. Přijato drtivou většinou. Teď máme návrh 5 pro, proti, zdržel se, přijat. 6 pro, proti, zdržel se, přijat. 7 pro, proti, zdržel se, zamítnut. 8 pro, proti, Můžeme prověřit 8. Přijat. Myslím, že přijat. Přijat, ano. 9 pro, proti, zdržel se přijat. 10 pro, proti, zdržel se přijat. 11 pro, proti, zdržel se zamítnut. 12 pro, proti, zdržel se přijat. 13 pro, pro, pro 13 pro, proti, prověříme. 13. Přijat. 14 odpadá, 15 pro, proti, zdržel jsem přijat. A nyní jmenovitě o celém usnesení zahajuji hlasování. a e, blahopřeji. A nyní máme společný podnik Vodík, návrh 2 pro, proti zamítnut, nyní jmenovité rozhodnutí o udělení absolutária jmenovitě. Mm, končím hlasování. E, přijato. Nyní návrh číslo 3. E, přijat 4 pro proti, zdržel se zamítnut, pět pro, proti, zdržel se přijat, šest pro, proti, zdržel se přijat, sedm pro, proti, zdržel se přijat, osm pro, proti, zdržel se přijat, devět pro, proti, zdržel se přijat, deset pro, proti, zdržel se přijat. A nyní celé usnesení jmenovitě za hlasování. Končím hlasování, blahopřeji. A nyní iniciativa, iniciativa pro inovativní léky, návrh 2 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Jmenovitě nyní hlasujeme o celém absolutoriu. Končím hlasování. Nyní návrh 3 pro, proti, zdržel se 4 pro, proti, zdržel se pro, proti, zdržel se 6 pro, proti zdržel se 7 pro, proti zdržel se zamítnuto 8 pro, proti zdržel se přijato 9 pro, proti zdržel se přijato 10 pro, proti zdržel se přijato 11 pro, proti zdržel se přijato 12 pro, proti zdržel se přijato celé usnesení jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. a je to přijato drtivou většinou, výborně. Potom máme zde ITER, návrh 1 2 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Nyní je rozhodnutí o a celém absolutoriu jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to přijato. Návrh 3 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 4 pro, proti. Můžeme prověřit, můžeme prověřit čtyři. Pět, zamítnuto pět, pro, proti, zdržel se. Zamítnuto, šest pro, proti, zdržel se zamítnuto, sedm pro, proti, zdržel se. Můžeme prověřit sedmičku. Končím hlasování zamítnuto. 8 pro, proti, zdržel se za, přijato. 9 pro, proti, zdržel se přijato. 10 pro, proti, zdržel se ne, zamítnuto, zamítnuto, 11 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 12 pro, proti, zdržel se, přijato, stejnou většinou zamítnuto, 13 pro, mm, prověříme dvanáctku. 13 pro, proti zdrželi se přijato, 14 pro, proti zdržel se přijato, 15 pro, proti zdržel se přijato, 16 pro, proti zdržel se zamítnuto, 17 pro, proti zdržel se přijato. A nyní celé usnesení jmenovitě za hlasování. Končím. Je to jasně Přijato blahopřeji. A nyní Cezar. Návrh 2 a 3 pro, proti zdržel se zamítnuto. Potom celé usnesení jmenovitě za hlasování. Končím hlasování. And it is adopted. Přijato. Usnesení pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdržel se, nevím, kontrola. Zamítnuto. pět pro, proti, zdržel se, přijato. šest pro, proti, zdržel se, přijato. osm pro, proti, zdržel se, přijato. devět pro, proti, zdržel se, přijato. deset pro, proti, zdržel se, přijato. Tran čtyři pro. Aha, odpada, děkuji vám. Jedenáctka pro, proti, zdržel se, přijato. Tran dva až 14 bloku pro, proti, zdržel se přijato. Zbytek je pokryt, celé usnesení elektronicky. Zahoji hlasování. Ukončuji hlasování a zcela jednoznačně přijato, dokonce jednomyslně. Takže Shift to Rail, smíšený podnik, společný podnik. Pro proti zdržel se. Rozhodnutí o udělení absolutoria elektronicky zahojí hlasování. The vote is closed. And it... Ukončeno hlasování. Takže přijato tři usnesení. <laughs> přijato čtyři pro, proti, zdržel se přijato. Ano, tři odpora, pět pro proti, zdržel se přijato, šest pro proti, zdržel se přijato, sedm pro proti, zdržel se přijato, šest, osm pro proti, zdržel se přijato, devět pro proti, zdržel se přijato, teda čtyři až dvanáct bloku pro proti, zdržel se přijato celé usnesení elektronicky. A to je konec hlasování. Paní předsedkyně se vypla. Mohl bych prosím pěkně eh, vás upozornit na to, že jsme právě zvládli nový rekord v tomto výboru a v tomto parlamentu a sice ohledně toho, o kolika tématech můžeme hlasovat. Nový čas, nový rekord. Chci děkovat, poděkovat naší předsedkyni za to, jak to zvládla. Yes, it's also my time, you know. A to je taky můj čas, nejenom váš. Máme stále ještě dva body na pořadu jednání a to jest studie eh, výsledku při rozpočtování. Můžeme to udělat teď? Děkujeme. Takže budeme pokračovat bodem 57 a 57, 57 té studie. No. Já se teď snažím. A to je eh, poučení z členských států propojování rozpočtu s, rozpo, eh, s měřením rozpočtu podle výkonnosti. Kdo chce začít? Podle výsledků. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám eh, mnohokrát a v příštích 15 minutách vás provedu hlavními tématy naší studie. Nejprve vás seznámím s metodologií a pak vás seznámím s tím, jak to probíhá v EU a poté vám poskytneme příležitost ke zlepšení tak, jak jsme to v naší studii zjistili. OECD obhajuje tento typ rozpočtu v souvislosti na výsledcích a dopadu. V souvislosti s tím by se měly uvolňovat prostředky z evropského rozpočtu. A právě zálohou toho byla zpráva OECD eh, k tomuto tématu. Cílem naší studie je zanalizovat, zda nejlepší postupy v členských státech mohou poskytnout základ ke zlepšení rozpočtu v zemích v celé EU. Čili my jsme na základě dokumentace od institucí Evropské unie a zúčastněných stran a také jsme analyzovali údaje, které jsme dostali od členských států. Ano, já poněkud zpomalím kvůli tlumočníkům, omlouvám se. Takže členské státy Rakousko, Estonsko, Irsko a Švédsko pak jsme zanalizovali komplexnost, jak implementovat ty nejlepší praktiky a osvědčené postupy ve stanovení rozpočtu a potom jsme diskutovali o doporučeních eh, pro tyto instituce. Grazie mille. Je důležité vědět, že komise eh, připravila rámec pro rozpočet, tak to také mm, označilo OECD. A během tohoto, eh, v rámci tohoto rámce bychom eh, dali rozpočet Evropské unie jako rozvíjející se, protože poskytuje rozpočet systematickým způsobem pro usnadnění rozhodování politiků, když se rozhodují o alokaci prostředků z rozpočtu. Eh, nevychází se z toho, že by to mělo nějaký přímý dopad na přidělování prostředků. E, je tady tedy regulatorní rámec v souvislosti s cíly a indikátory výkonnosti a zahrnuje strategii EU, strategie 2020, Junckerovu strategii, finanční nařízení a jeho cíle, indikátory pro programy a DGs a víceletý finanční plán a víceleté finanční a jednoroční finanční plány. Čili DG Budget je centrální účastněnou stranou a od roku 2015 převzal tuto iniciativu a také e, tady hraje důležitou roli komise a její jednotlivé sekce. Současný rámec pro rozpočet ukazuje, jak vysoce hodnotí OECD v rámci možnosti zlepšení pro analytické rámce, které jsme využívali eh, pro vý... Protože um, některé věci nejsou propojeny, takže je to komplexní záležitost. Je to spíše neflexibilní v souvislosti s výkonností, protože často prostě nejsou věci sdíleny jednotlivými institucemi. A zatímco v první polovině mm, víceletého rámce, to může fungovat pro druhou polovinu, to spíš, spíše symbolické. Potom tady indikátory cílu nejsou vždy detailně kvantifikovány napříč jednotlivými programy a také jsou tu různé úrovně vyzrálosti programů v jednotlivých generálních ředitelstvích. OECD i EKA také stanovily, že tady je nedostatek koherentnosti a konzistentnosti v výročních zprávách a nedostatečná spolupráce v cílech, které se překrývají pro příští víceletý finanční rámec. Z organizační perspektivy není zcela jasné, jakým způsobem informace se zahrnují do rozhodovacího procesu jako takového na jednoroční i víceleté úrovni a je tady nerovnoměrná rozdělenost eh, v jednotlivých institucích. Potom eh, tady nejsou chronologická propojení mezi kalendářemi pro review a také e, tady není dostatek e, disponibility příslušného kalendáře a harmonogramu. Je tady celá řada indikátorů přes 700 e, dat je třeba zlepšit. A informace se řídí různými systémy a bylo by možná, stálo by možná za úvahu nechat je zpravovat centralizovaným systémem. My jsme identifikovali osm klíčových doporučení. V naší detailní zprávě můžete stále ještě vidět celou řadu dodatečných informací. Když začnu s tou první, EU e, zajišťuje opravdové propojení mezi rámcem rozpočtu a konkrétními výsledky napříč nejrůznějšími programy. Potom také propojení operačních a politických kalendářů, například Rakousko a Estonsko. Těm se to podařilo ve střednědobém horizontu za zachování konzistentnosti a harmonizace jejich strategických rámcech, rámců na úrovni EU k tomu by pomohly streamlinové informace a tímto způsobem by se mohl navýšit užitek pro výměnu informací propojená s tím je zapotřebí eh, používat více informací, jak rada, tak komise by měly podávat zprávu o kvalitě na základě rozsáhlých informací i z oblasti rozhodování. Eh, eh, potom také by mohlo být posílena iniciativa pro rozpočtování v rámci výdajů Evropské unie. A nová informace by mohla propojit nejrůznější zprávy a vytvořit lepší podmínky pro skutečné využívání informací o výsledcích v procesu rozhodování. Za druhé, když se podíváme na cíle a indikátory, můžeme nalézt určitá omezení v jednotlivých jednotlivých kapitolách, ale když se podíváme na to, jak se to podařilo Rakousku a Estonsku, eh, tady by jistě pomohlo eh, navýšit přidanou hodnotu pro eh, programy Evropské unie. Z důvodu konzistentnosti je dobré mm, zrcadlit strukturu eh, jak parlamentu, tak rady, aby to všechno, ten rámec byl mm, jaksi mm, uváděn v takovém zjednodušeném přehledném rámci. Je třeba na základě návrhu komise pokračovat v sflexibilizování rozpočtu pro různé záležitosti, například když se budou schvalovat, přijímat nové mechanismy flexibility a lze to potom rozšířit na pokrok celé EU. Potom také, když se dělá přehled povinných výdajů v rámci poloviny období, dochází-li k realokaci prostředků, tady by bylo dobré propojit to s příslušnými informacemi. Komise může provádět monitoring indikátorů prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci. A všechno toto opatření by navýšila, mm, mm, zlepšila informovanost o alokaci či realokaci fondů v rámci MFF a také um, ročního rozpočtu Evropské unie. Tak, jak to dělá například Rakousko. Co se týče interinstitucionální spolupráce, rada by mohla eh, více spolupracovat s komisí, což by zabezpečilo, že ctižádosti budou, ctižádost bude konzistentně naplňována Mm, plynule v jednotlivých rozpočtových procesech. To může být například zlepšeno prováděním specifických odborných technických workshopů pro nejrůznější instituce. Mohlo by se z toho vytvořit takové nástroje. Tak, jak to například dělá Švédsko? Centrální role služeb by mohla být také zdůrazněna Mm, mezi centrálními službami komisí a e, generálním ředitelstvím pro rozpočet. A parlament by mohl zvolit koherentnější přístup, konstatuje OECD ve své analýze a to by šlo udělat tím, že příslušné výbory by byly seznámeny s novými formami e, rozpočtování, rozpočtu, stanování rozpočtu a kontrol. A e, specificky e, by se mohlo počítat například s určitou kanceláří s určitým úřadem přímo odpovědným za rozpočtování v této oblasti. Dále by bylo možno zlepšovat e, výroční zprávy výměnou dobrých informací mezi jednotlivými členskými státy a na dobrovolné bázi prostě si vyměňovat informaci o těchto osvědčených postupech, dále vyměňovat si zkušenosti mezinárodními parlamenty, Evropským parlamentem a jednotlivými účetními dvory. Co se týče indikátorů, eh, Tady je třeba věnovat péči kvalitě dat dostupných pro informace, například eh, Mm, i pro ty dlouhodobé cíle. Eh, tyto informace by se měly poskytovat vyváženějším a věrohodnějším způsobem, jak eh, co do pozitivních, tak negativních výsledků, což samozřejmě zahrnuje v sobě výzvy, tak takové ty úspěšné eh, projekty Nejenom ale ty úspěšné, ale třeba poukázat tam nebo informovat o projektech, které prostě dopadly hůře, než se předpokládalo. Tady by mohlo být určitým příkladem Švédsko nebo Rakousko, které si vytvořilo specifickou kancelář, stejně tak jako Švédsko, ty zase mají specifickou pracovní skupinou na výboru pro, financo, pro otázky financování v jejich národním parlamentu. A Eh, potom snížit nadbytek informací, protože někdy je příliš informací a lépe někdy znamená více. Některé země, jako například Rakousko, Francie a Nizozemsko, snížili počet indikátorů a cílů napříč programy, aby zjednodušili propojení mezi nimi. Vyžaduje to prostě snahy o snížení toho informačního overloadu. A to by mělo být také založeno na další výměně osvědčených postupů mezi jednotlivými institucemi Evropské unie, zejména mezi komisí, radou a parlamentem a také mezi, na komisi mezi jednotlivými generálními ředitelstvími. Stejně tak posílit eh, ty mm, orgány odpovědné za monitorování a jejich lepší propojení. V neposlední řadě eh, v souvislosti s udělováním absolutoria lze stvárnit rozpočet jaksi čtivěji, transparentněji, účelněji i Evropský účetní dvůr by mohl vyvinout minimální kritéria pro měření dopadu. A v tomto kontextu, ku příkladu Rakousko vyžaduje jasné propojení mezi ex ante a ex post hodnocením. A to musí být také předmětem auditu. A teď bych jenom uzavřel eh, eh, tato studie nabízí příležitost, jak srovnávat, sdílet na základě spolupráce lepší rozpočet a tudíž lepší úroveň stižádosti mezi těmito třemi hlavními institucemi. A Eh, základem pro to je prostě společná metodologie OECD a také přímé alokace o prostředcích. Tady je určitá otázka, jak to udělat, ale eh, kdyby se prostě sladila ta úroveň ambicí, tak by to vyžadovalo společnou strategii a umožnilo by to mít naprosto jasno v požadavcích všech institucí pro další implementaci rozpočtu. A ta potvrzená úroveň by mohla být možností, jak stanovit priority pro mnoho těch doporučení, která vyplývají z naší zprávy. Tím se blížím na zá... tím jsem přispěl, dospěl na závěr své prezentace děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji vám za tu prezentaci a také za ty folie, které budou nepochybně velmi užitečné. Náš výbor strávil hodně času tím, že jsme se zamysleli nad tím, zamýšleli nad tím, jak tady postoupit vpřed, pokud jde o rozpočtování založeném na výkonnosti. To znamená, že eh, ty Příklady ze členských států jsou pro nás velmi důležité, protože eh, jedna věc je, jak tedy postoupit vpřed a druhá věc je, že to není jednoduché. Takže je to pro nás eh, naprosto eh, zásadní téma. Děkuji, pan zpravodaj, děkuji, pane předsedo a dovolte mi, abych nejprve poděkoval čtyřem zástupcům společnosti Deloitte. Poděkuji jim za práci, kterou odvedli, protože dospěli se skutečně skvělému výsledku. Pokud se podíváme na to schrnutí a na všechny ty poznámky, tak to má 47 eh, stran a je tam, obsažena velk, je tam obsaženo velké množství informací, takže jste odvedli skutečně velký kus práce. Rád bych eh, to rád bych tady požádal členy výboru KONT i BUČ, aby se to přečetli, aby se na to podívali, protože díky tomu si mohou udělat představu o tom, jaká dobrá doporučení byla eh, formulována. Myslím si, že ta studie je velmi aktuální, Nyní tady končí legislativní období, začne předvolební boj a nelze počítat s tím, že parlament toho s vaší studií ještě dokáže mnoho udělat. Vy tady hovoříte o probíhajících jednáních o víceletém finančním rámci. My nicméně vycházíme z toho, že ta jednání nebudeme schopni dokončit během tohoto legislativního období. Pane předsedo, myslím si, že bychom měli rozhodnout, že to tedy dáme k dispozici sekretariátu. Bude to taková kolektivní historická paměť tohoto výboru a měli bychom to prostřednictvím sekretariátu dát k dispozici novému, novému parlamentu, jakmile se ustanoví výbor pro kontrolu rozpočtu a výbor pro rozpočet. Měli bychom jim to dát k dispozici, tak aby to mohli využít. Měli bychom tedy zorganizovat workshop, pozvat autory studie ještě jednou a následně to tedy celé znovu rozběhnout. Tak, abychom zajistili, že tento přístup, tento koncept bude rozvíjen i v dalším legislativním období, protože o to v posledku jde. My máme pár států OECD, kteří, které to již praktikují a my se snažíme ten přístup vysvětlit i těm kolegům, kteří tu jsou a kteří tu zůstanou, jenže zhruba polovina z nás bude nahrazena novými poslanci, to znamená, že bychom se tomu měli začít věnovat hned po ustanovení nového parlamentu. Já osobně k tomu žádné otázky nemám. Přečetl jsem si to s velkým zájmem, nemám k tomu žádné obsahové dotazy, ale možná, že tu je někdo, kdo se chce zeptat, takže si vaše otázky rád poslechnu. Já začnu jednou otázkou. S jednou věcí mám problém. Jedna věc mě zaráží, když eh, tady směřujeme k tomu eh, rozpočtování založeném na výkonnosti. Já s tím mám jeden problém. Pokud tedy zastavíme eh, ty indikátory souladu a nahradíme je indikátory výkonnosti, eh, jak to bude vypadat? Eh, budou to členské státy zvládat? Já si myslím, že by bylo dobré, kdyby tu byl pouze omezený počet těch indikátorů, aby těch indikátorů nebylo neomezené množství. Já si myslím, že do určité míry eh, jsou to dvě různé věci a ve veřejném sektoru budete muset eh, i nadále provádět rozpočtování na základě souladu. Nepodaří se vám nahradit jednu věc druhou, Eh, to znamená, že ty indikátory souladu budou i nadále důležité. Tolik tedy první připomínka k vašemu komentáři. A eh, druhá věc, jak se dostanete tedy k systému indikátorů, kteří, které tedy budou eh, používány. Rád bych odkázal na doporučení, která jsme formulovali. Potřebujeme systém, který bude koherentní, Eh, bude tedy soudržný napříč různými rámci, který, které máte a musíte také zajistit to, které, nebo zjistit, které informace budou tedy sbírány v různých programech, v různých institucích, v různých eh, tedy eh, situacích a je potřeba ty informace sbírat soudržně, konzistentně. Eh, v posledku se nevyhnete jistému přetížení informacemi, ale je důležité zajistit, aby ty vhodné informace o výkonnosti byly eh, tedy dopracovány do té úrovni, která je potřeba. Eh, jsou tu tedy indikátory, které máme monitorovat na úrovni jednotlivých pro jak tu a my chceme zajistit, aby celý ten rámec byl konzistentní a aby ta, ty vhodné informace byly vykazovány na těch úrovních, které jsou potřeba, protože ne na všech úrovních potřebujeme mít všechny informace o výkonnosti, ale musí to být jasné propojení mezi těmi informacemi, které jsou tedy eh, poskytovány na úrovni celého parlamentu nebo komise a na úrovni detailnější, na úrovni jednotlivých programů. Já doufám, že se mi podařilo do určité míry tedy odpovědět na vaši otázku. A ještě jeden dotaz. Jsou členské státy, které se posunuly eh, od měření souladu eh, k měření výkonnosti a mají tedy teď priority, které se týkají spíše výkonnosti než souladu. Jsou některé členské státy, některé členské státy snížily počet cílů, tak aby ten systém byl jednodušší a lépe uživatel, a uživatelsky přátelštější. Nicméně na tu vaši konkrétní otázku nejsem schopen odpovědět. Jsou tu nějací další kolegové, kteří se chtějí zeptat? Dneska odpoledne nejsme e, příliš výkonní. Takže nějaký závěrečný komentář? Ines, prosím. Děkuji, děkuji za tuto prezentaci a také děkuji za zájem. Já jsem se chtěla zeptat, poněvadž, no, Již jsme si vyslechli prezentace za jednotlivé země. Já si pamatuji Dánsko například, to už eh, vlastně ty deset let se snaží vytvořit rozpočet eh, založený na výkonnosti těchto ukazatelích a měli s tím pro- problémy. Vůbec potíže vysvětli nám, zda to funguje lépe či hůře takto. Já se vás ptám tedy, rozpočet EU je do určité míry srovnatelný s rozpočty národních států Eh, máme eh, náš rozpočet eh, má sedmiletý životní cyklus, tedy ale hm, sedm let životnosti, nemluvě o těch komplikacích, vertikálních komplikacích, to znamená různé oblasti jeho čerpání, implementace, protože máme jednak přímé hospodaření, potom nepřímé hospodaření s rozpočtem, prostřednictvím fondů, agentur, výkonných agentur, eh, různých finančních nástrojů a podobně. A potom máme zde i nepřímé hospodaření s rozpočtem. Já se ptám, zdali tato složitost rozpočtu, kromě toho, že dáme stranou vyjednávání o víceletém rámci, takže vůbec takže sedm let eh, a různé ty eh, způsoby hospodaření s rozpočtem přímé, nepřímé, sdílené. Takže jakým způsobem lze eh, toto zlepšit, když to chceme porovnat s těmi národními rozpočty, které jsou na jeden rok a nejsou tak složité, to bych chtěla lépe pochopit. Tedy jak to může fungovat? Ve studii analyzujeme členské státy tak, že se snažíme tedy zjistit, eh, jakým způsobem pracují, protože ty způsoby jsou různé. Nejde pouze o to, aby, abychom okopírovali státy, které fungují ve, členské, ve členských státech, ale jde také o to, abychom na to dokázali navázat a aby tedy abychom vytvořili integrovaný eh, systém na úrovni Evropské unie. A to eh, tedy vedlo k těm doporučením. Některá věc, některé věci jsou specifické v rámci evropského kontextu. Přeskum v polovině období, snažili jsme se dostat specifičnostem, ne, přímé zprávy prostředků a do značné míry jsme tedy museli eh, sladit to, ten management na úrovni evropské s managementem na úrovni členských států. Eh, čím více jsou obě úrovně sladěny, tím lepší to je. Jsou tu tedy eh, konkrétní výzvy, nicméně pokud se podíváme na ten současný výkonnostní rámec v EU, e Eh, i s ohledem na OECD, tak je to velmi eh, ucelený rámec, komplexní systém a není to úplně sladěno. To znamená, že eh, pokud vezmeme v potaz komplexitu, komplexitu institucí EU, tak by bylo dobré ten systém zjednodušit, har, zharmonizovat ho na různých úrovní a to by přineslo eh, přidanou hodnotu, ale zároveň eh, musíme dostat těm obtížím, které jste zmínila ve své otázce. Ich möchte der Europäischen Kommission noch das Wort geben. Já bych chtěla ještě předat slovo Evropské komisi, pokud chce. Prosím. Thank you, Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat za studii a prezentaci. Komise detailně ji prostuduje a určitě si uděláme představu, jak zlepšit rozpočtování založené na výkonnosti do budoucna. Dovolte pár eh, reakcí. Za prvé, Evropská komise eh, se hodně angažuje v této otázce výkonnosti a přijímáme kroky již řadu let, abychom situaci zlepšili a chceme ji dále zlepšovat do budoucna. Ehm, ten výkonnostní rozpočet, to je koncepce, kterou snadno lze vysvětlit, ale když, ho, když to máme realizovat, tak to tak snadné není. A z tohoto důvodu právě probíhají takové velké diskuze tady i jinde i na různých dalších konferencích. A, ale nezačínáme od nuly. Již jsme hm, přijali řadu iniciativ, již máme i eh, takový solidní eh, výkonnostní rámec, který není, eh, se neopírá o formální soulad, ale o výsledky. To je souladu se studií OECD z roku 2017 i tak, jak jste Eh, ukazuje studie Deloitte. A také jsme věnovali velkou pozornost, jak zlepšit náš reporting, výkaznictví a i eh, zpráva hm, o managementu je součástí celého balíčku výkaznictví a to je základní dokument, eh, klíčový dokument pro absolutorium a kromě toho s předložením rozpočtu také komise poskytuje informace o každém programu, o všech cílech a výkonnostních uh, ukazatelích eh, a podobně. Kromě toho v minulém roce jsme eh, vyprodukovali nebo předložili takový přehled, takové rezime všech informací po jednotlivých programech. Každý program má svoji fiš a to je eh, propojeno s doporučeními 7 a 8 Deloitte. Ale komise v tom není sama. Eh, eh, úzce spolupracujeme s vámi, tedy s parlamentem, s členskými státy. Jsme zorganizovali několik zasedání expertních skupin, konference organizujeme, také i se zúčastňujeme konferencí které organizují jiné organizace a také i jednáme s účetním dvorem. Ale co je důležité, je objasnit si, že v kontextu že kontext evropského rozpočtu je jiný než kontext národních rozpočtů. A to byla otázka paní Ines Sajala. Ajala. To je velice relevantní otázka, protože evropský rozpočet z 95% je určen pro veřejnou podporu investic. Když to porovnáme s národními rozpočty, tak tam velká část národního rozpočtu je určena na administrativu, na služby, na zdravotnictví, školství. Tady ta struktura rozpočtu je jiná. Kromě toho, ten několikaletý charakter, my investujeme dlouhodobých projektů, proto máme víceletý finanční rámec. A já si myslím, je třeba vzít do úvahy rozdílné situace, když porovnáváme evropský rozpočet s rozpočty národními. Komise samozřejmě chce toto zlepšit, hodně jsme udělali, ale chceme zlepšit více. A tady bych vám řekla, jak, co chceme dělat, udělat do budoucna. Pokud jde o doporučení, pokud jde o ty strategické cíle, zde chci říct, že hlavní priority, které byly formulovány v římské a bratislavské deklaraci, pro nás to je základní strategický rámec. Ale samozřejmě par, Rada, parlament, komise velice brzy budou obnoveny, eh, změní se a možná, že dostaneme jiné politické priority. Když jsme připravili eh, návrh víceletého finančního rámce, tak jsme také i si zrevidovali eh, prostředky vynakládané ze všech programů. Zanalizovali jsme si je, co funguje dobře, co nefunguje tak dobře, co lze zjednodušit a co je třeba zlepšit. A to je eh, výsledek naší revize přeskumu, což vlastně byla i inspirace pro nový finanční rámec. Tam jsme navrhli novou architekturu rozpočtu, eh, máme tam pro všech těch 37 programů a tyto programy jsou sloučeny v klastry a tyto klastry eh, jsou tedy politickými domenami. My jsme zanalizovali všechny cíle, všechny ukazatele výkonnosti a i jsme snížili počet cílů, i počet ukazatelů výkonnosti a tam, kde to je možné, tak jsme se snažili eh, do několika programů dát stejný cíl, pokud to bylo relevantní. To je také odpověď na doporučení číslo 6. Kromě toho v návrhu příštího finančního rámce také tam jsme zavedli Eh, eh, opatření eh, zjednodušení a flexibility, protože když máte rozpočet na sedm let, tak musí být flexibilní, jinak bychom nemohli se adaptovat novým situacím. Tento návrh víceletého rámce, tam jsme předložili tedy jak cíle, tak ukazatele, tak architekturu. Teď se o tom všem diskutuje s parlamentem, s radou a jak jsme i se dočetli ve studii Deloitte, tak je to dobrý okamžik, je to teď patřičná doba, aby jednotlivé instituce vytvořily si dobrý rámec, eh, výkonnostní rámec pro příští finanční rámec. Zde existují různé trendy, eh, které říkají více cílů, více hm, ukazatelů a eh, pokud by se to udělalo, tak bych se toho moc nezměnilo. Mm, mm, mm, my jsme snížili ukazatele o 50%, ale pokud při těch jednání s radou, s parlamentem se budou zvyšovat počty těch ukazatelů, tak de facto ten výsledek bude stejný jako to, co máme teď. A teď poslední poznámka, ta se týká eh, vztah mezi tím rozpočtem založeným na výkonnosti a E, jaký má být ten vzorec pro alokaci zdrojů. Komise si myslí, že nesmíme zapomínat na to, že automatický dopad do e, e, rozpočtu nemůže nikdy nahradit politické rozhodování o prioritách, ale všechny ty informace o výkonnosti, to musí být takový podnět pro vás, pro komisi, pro radu, abyste se připravili na budoucí diskuze o ročních rozpočtech. Jenom jsem chtěla vám dát takový přehled. A tuto studii si pečlivě přečteme a <coughs> určitě po letní pauze o tom rádi budeme s vámi diskutovat a pokud tedy na to dojde. Děkuji. To byla efektivní hrozba. No, děkujeme mnohokrát. Víme, že parlament tady má určitý deadline, určitý tedy tom, že jsme před novými volbami, budeme mít nový parlament a novou komisi, ale samozřejmě nikdo nový parlament nevynalézá znovu kolo a pokračuje v těch osvědčených postupech eh, minulých kolegů. Teď pan Štás měl něco? Prosím, Barte. Pane předsedkyně, já jsem na chvilku odešel z místnosti. Já už jsem eh, předtím k tomu něco řekl. Možná, že budete i po volbách předsedkyní tohoto výboru. Já jsem jenom řekl, že by bylo dobré hned po volbách se tomu znovu věnovat, zorganizovat nějaký workshop, aby se znovu poslal, pozvali autoři té studie a měli stejnou přednášku pro nové kolegy ve výboru na kontrolu rozpočtu. To je velmi důležité a to by mohl být vlastně takový přístup eh, pro celou naší politiku v souvislosti s tím, co právě řekla zástupkyně komise. Ano, nic proti tomu nemám abychom si správně rozuměli. Nic proti tomu nemám. Jistě je důležité, abychom v tomto tématu pokračovali nezávisle na tom, kdo tady bude sedět. Tím jsme dospěli na konec tohoto bodu. Uvidíme se v dohledné době znovu. Děkujeme vám za představení této studie, děkujeme také za výměnu názoru a myslím si, že tady pravděpodobně začne překrásné přátelství. Děkuji mnohokrát a teď budeme pokračovat s bodem 850 a to je druhý akční plán k boji eh, proti ilegálnímu obchodu s tabákem a mm, tady vítám zástupce Olafu, vítá Iteleho a prosím ho, aby nám rovnou představil tento akční plán. Děkuji, paní předsedkyně, vážení poslanci. Velice mě těší, že vám dnes mohu představit nový plán, jak bojovat proti ilegálnímu obchodu s tabákem. Dovolte abych nejprve omluvil pana komisaře Ettingera, který bohužel nemohl dnes přijít a požádal mě, abych ho nahradil, zastoupil. Rád bych od počátku vyjasnil, že já jsem tady dnes proto, abych hovořil o politice, jak bojovat proti nelegálnímu obchodování a nebudu hovořit o vyšetřující investigativní práci OLAFu. Dovolte, abych poděkoval tomuto výboru za mm, trvalou podporu Eh, práce OLAFu, eh, protože jste si dali za prioritu stejně tak jako OLAF boj proti ilegálnímu obchodování s tabákem. Eh, sdílíme stejný cíl lépe chránit evropský rozpočet a tím lépe chránit příjmovou stránku když se podíváme na nelegální obchod s tabákem, když budeme proti němu bojovat, budeme nejenom chránit evropský rozpočet, ale zároveň přispějeme k boji proti organizovanému zločinu a podpoříme politiky zdraví jak na evropské, tak na vnitrostátní úrovni. Akční plán, který vám dnes představuji, je přirozeným pokračováním eh, strategie Evropské unie 2013 a sice jakým se působem eh, postupovat v boji proti nelegálnímu obchodu s tabákem. Tato strategie se zakládala na třech hlavních pilířích. Za prvé, eh, silná legislativa, silné vynucování práva za druhé a za třetí kooperace na úrovni Evropské unie, ale také na mezinárodní úrovni. A tyto tři pilíře eh, eh, podporují i náš nový akční plán kontext eh, schvalování nového akčního plánu minulého roku byl specifický, protože minulý rok byl poznamenán tím, že vstoupila v platnost nová globální dohoda pro boj proti nelegálnímu pašování tabáku, protokol, který byl velkým milníkem, ke kterému jsme kolektivně přispěli. Jak jistě víte, Evropská unie ratifikovala v roce 2016 tento protokol a povzbuzujeme členské státy, které tak ještě neučinili, aby tak udělali co nejdříve. Eh, strany tohoto protokolu už měly své první eh, multinárodní setkání v říjnu minulého roku v Ženevě a dohodly se na rozpočtu pro nastávající roky. Myslím si, že by bylo spravedlivé říci, že Evropská unie převzala vedoucí roli na, eh, v této záležitosti a na té akci. A to bylo plodem vynikající spolupráce, kterou máme mezi našimi institucemi a tak eh, díky výborné spolupráci bývalého rakouského předsednictví a komise. Protokol se stal skutečně milníkem pro naše mezinárodní závazky v této oblasti. A jak už konstatoval pan komisař Oettinger, eh, chceme z tohoto plánu udělat úspěch. To je důvod, proč nový akční plán obsahuje plno opatření pro podporu procesu FCDC. A teď mi dovolte, abych řekl několik slov k současné situaci na našem trhu. Všichni víme, že nelegální obchod s tabákem vzbuzuje obavy a je velkým problémem. Eh, odhaduje se, že ročně se do EU pašuje 3 až 4 biliony či miliardy eh, nelegálně. 3,5 miliardy cigaret bylo odhaleno během posledních pěti let Olafem. Olaf pracuje tvrdě eh, spolu s členskými státy, aby se zabezpečilo, aby se pokryly celní povinnosti, aby se odhalily zločinné bandy a aby byly předvedeny ke spravedlnosti jak bylo zaznamenáno ve zprávě o pokroku komise z roku 2017, některé aspekty tohoto nelegálního obchodu se mění. Je tady určitý trend k realokaci nelegální výroby z tabáku do země Evropské unie, hlavně pro neznačkové cigarety, takzvané sipvajci a produkty, byly, jsou, které byly za, zabaveny, jsou také eh, více diverzifikované. A také dnes tady máme více pěst, nelegálního pěstování tabaku, proto je třeba přizpůsobit naší strategii těmto novým vývojům. Při přípravě akčního plánu jsme chtěli zahrnout stanoviska institucionálních i dalších účastníků, zúčastněných stran, to znamená založeno na usnesení Evropského parlamentu, které je speciálně relevantní v této oblasti, stejně tak jako usnesení z 3. května 2018, eh, kde se poukazuje na obavy cheap whites. A také jsme do toho zahrnuli závěry rady z roku 2018. Komise zorganizovala také konzultaci veřejnou zúčastněných stran v březnu minulého roku. Eh, tady se sešlo více než 100 eh, účastníků reprezentujících národní celní úřady, složky donucovací, eh, vymáhání práva a identifikovali jsme to všechno, eh, k čemu jsme došli na této konferenci do naší zprávy o pokroku. A teď ke konkrétnímu obsahu nového akčního plánu, který je koncipován tak, aby pokryl příští čtyři roky a má tři hlavní téma, čtyři hlavní témata. Rád uvedu některé příklady ke každému z nich. FCDC protokol vytvořil nové fórum pro mezinárodní ehm, práci ale přesto potřebujeme dostat na palubu transitní klíčové země a země mm, pěstování a produkce, aby tento protokol mohl být naplňován efektivně. To znamená, že navrhujeme opatření v tomto duchu. Také využíváme páku Eh, evropské vnější politiky. Dobrý pokrok byl učiněn ve vyjednávání s Andorou týkající se posílení rámce pro bilaterální spolupráci v oblasti cel a potírání podvodu. Také chceme snížit objem nelegálního obchodu. Eh, dokud budou moci pašeráci eh, legálně kupovat velké množství cigaret v zemích, kde se platí nízké daně, některé eh, vždycky se odsnou na našem černém trhu. My jsme došli k určitému pokroku v této oblasti, ku příkladu Ukrajina postupně srovnává své celní povinnosti úrovni Evropské unie a to bylo nesmírně motivující pro ochranu zdraví lokálních spotřebitelů a zároveň to také eh, chrání náš kontrolní rámec pro tabák v Evropské unii. Lidé pokračují v práci tímto směrem. v Evropské unii operace e, e, e, nové vysledovatelnosti produktů tabáku podle rezoluce z 20. května 2018 je významným vývojem. Musíme zabezpečit jeho implementaci a také technickou a odbornou pomoc dalším zemím, které by mohly vytvořit podobné systémy akční eh, plán právě navrhuje, jakým způsobem toho lze docílit. Vnější hranice Evropské unie je společná. Existují některé celní úřady, které jsou eh, hrozbou pro zdroje, pro pašeráky, pašeráci, eh, prostě mají vytvořit takové řetězce a proto my chceme podporovat členské státy v získávání kontrolních zařízení, jako je obsaženo v návrhu na nová zařízení pro celní úřady. Rád bych využil znovu této příležitosti, abych vám poděkoval za vaši podporu novému pod programu pro boj proti podvodům, který byl schválen na vašem plenárním zasedání minulý týden. Eh, také chceme společně bojovat proti nelegálnímu výro, nelegální výrobě tabáku v Evropské unii, protože došlo k jejímu vzrůstu. Minulý rok byla objevena taková továrna v Irsku a měla kapacitu na výrobu čtvrt milionu cigaret za hodinu. A jako reakci eh, chceme reflektovat, jakým způsobem můžeme lépe zamezit dovozu nezbytných zařízení na výrobu cigaret. A mm, je tady celá řada aktivit v různých geografických oblastích. Máme tady východní hranici a námořní hranici, které jsou zneužívány. OLAF má dobře registrovat ne společné celní operace s členskými státy. Dovolte, abych zmínil některé z nich, které proběhly v minulosti. Baltica Magnum. Také jsme podpořili Světovou celní organizaci v jejich operacích Creephorn minulém roce. Tam, kde není poptávka, není nabídka. Jednou z věcí, kterou jsme se poučili z Eurobarometru v roce 2016, je, že generál, obecně je veřejnost eh, velice znepokojena ztrátou zdaní eh, tím, že se provozuje nelegální tabák, eh, obchod s tabákem, protože ten je často provázán s organizovaným zločinem ale může, musíme se snažit také snižovat poptávku po nelegálním eh, tabáku. Už jsme něco udělali, ale pravděpodobně to budeme muset udělat jinak, protože eh, na, co se týče vnímání veřejnosti, eh, to ukázal naprosto jednoznačně eurobarometr. My se domníváme, že právě eh, pracovat na snížené poptávce po nelegálním tabáku by mohl být posílen kooperací i v jednotlivých členských státech a mezi nimi. V akčním plánu je také zakotveno, že budeme pokračovat v investicích do našich statistických nástrojů a analytických nástrojů. To je klíčová oblast, kde jsme dosáhli značného pokroku v minulých letech a budeme pokračovat v investicích do něho za mm, vzetí v potaz doporučení všech zúčastněných stran. Například máme pokračující projekt, který podporují členské státy eh, eh, v rámci analýzy dat týkající se zmapování výrobků tabáku. Také pracujeme eh, spolupracujeme s výzkumným centrem komise. Rovněž budeme pokračovat ve sdílení analýze a informací, které vyplývají z operačních aktivit cestách OLAFu. Paní předsedkyně, eh, eh, se vstoupením v platnost protokolu FCDC analýzy eh, zprávy o pokroku z roku 2017 a nový akční plán znamenají moderní rámec nástrojů a samozřejmě musíme se spolehat na spolupráci všech zúčastněných stran na všech úrovních při jeho realizaci. Děkuji vám mnohokrát za vaši podporu komisi i OLAFu při naplňování jejich funkcí. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, děkuji vám za prezentaci. Musím říct, že akční plán má dvě a půl stránky, to znamená, že to je poměrně velké zklamání. Já jsem si jistá, že byste k tomu mohli říct mnohem víc. Otázka zní, uh, máte k tomu něco víc? Něco delšího? Protože já mám jenom tři stránky. Je tam ještě příloha. Ano, tu přílohu jsem neviděla. Chtěla jsem se pouze zeptat. Track and trace, track and trace. To je tedy velká věc, když se člověk podívá na to, jak se to dělá, takže bych se ráda zeptala, jak jsme postoupili s praktickou implementací a sice v jiných členských státech. Co o tom Olaf ví? A další věc, vy sám jste tedy hovořil o tom, že je potřeba znát zákazníky, eh, o, že je potřeba znát ten papír a filtry, protože na celém světě je pouze málo výrobců těchto věcí pět pro eh, papíry na filtry, eh, pár výrobců na tabák. Eh, to, to znamená, že by bylo dobré, kdybychom tady zavedli ten přístup track and trace, protože tak bychom velmi efektivně dokázali postihnout černý trh. Mám tady osobně obavy, protože my v Evropské unii jsme si tady eh, na tomto poli vymysleli celou řadu dobrých věcí, ale to, co se děje kolem nás, je nezachycené. V sousedství EU jsou země, které vyrábí pouze pro černý trh. Takže si myslím, že musíme spojit své síly, musíme sladit veškeré své možnosti, abychom dosáhli úspěchu protože jinak budeme na tomto problému eh, pracovat bez výsledku dalších 15, 20 nebo 25 let, při nejmenším do doby, než vymřou všechny kuřáci, což je poměrně nepravděpodobné. Eh, nyní se tedy eh, tabákové koncerny snaží kuřáky Eh, nějak přeučit na páru nebo na něco podobného. Já nevím, jak se ten problém eh, má řešit, ale nemůžeme čekat, než se vyřeší biologicky. To znamená, že to je moje otázka. Pokud eh, mají kolegové nějaké další dotazy, tak je prosím položte. Pane generální řediteli, prosím. Yeah, sorry, <laughs> I thought that it was somebody else. Uh, thank you. Uh... Děkuji. Nejprve k tomu, co jste řekla. To znamená, že musíme spolupracovat se sousedními zeměmi, které leží blízko EU. To je nepochybně důležitá věc. Musíme přesvědčit eh, zdrojové a transitní země, aby ratifikovali protokol a potom tedy můžeme eh, využívat systému track and trace. Doposud bohužel nemáme dostatek statistických údajů, jak jste sama řekla, ale potřebujeme zkrátka dobrou spolupráci. Pan komisař Ettinger byl tento týden v Bělorusku a diskutoval tam také o této otázce. A proto je důležité, abychom o tom diskutovali na vysoké úrovni s dotyčnými členskými státy. Jak jste sama řekla, spolupráce musí probíhat na všech úrovních, ve všech oblastech, také na té vyšší politické úrovni, ale i na nižší úrovni. Na, musíme zkrátka eh, pracovat intenzivně. Děkuji. Pokud jde o ty filtry a ten surový uh, tabák, Ráda bych vám to připomněla a ráda bych se zeptala, jaké kroky tedy máme, abychom mohli realizovat eh, systém track and trace. Vím, že část firm je v EU, část eh, firm je mimo EU, ale myslím si, že je možné eh, si na ně na základě jednoduchých prostředků došlápnout. Předám tedy slovo kolegovi, který zná to téma velmi dobře. Děkuji generální řediteli, děkuji paní předsedkyně. V tuto chvíli se snažíme o rollout nového systému track and trace eh, pro tabákové eh, výrobky a cigarety. Eh, je to velmi velký projekt a doufejme, že to tady bude úspěšný zároveň, úspěšné zároveň. Eh, uvažujeme o tom, co bychom mohli udělat eh, v souvislosti s vstupními materiály. To znamená filtry, tabák, stroje. To jsou základní věci, které v této souvislosti řešíme se členskými státy. Řešíme možné způsoby, jak tedy eh, posílit monitoring výrobků s ze surového tabáku. To je tedy věc, eh, která v tuto chvíli eh, probíhá mimo toho základního kontrolního, systému. Snažíme se analyzovat pohyb surového tabáku, také se zaměřujeme na stroje, jak zmínil generální tajemník, je tu určitý trend přesouvat eh, nelegální výrobu v rámci EU a mm, ty stroje jsou klíčovou, klíčovým faktorem v rámci výrobního procesu. A čím eh, lépe budeme vědět, jaké stroje se při té výrobě používají, tím lépe budeme schopni eh, zjistit, kde se ten vyrá, tabák vyrábí. Pan kolega Celer, prosím. Pašování je jedna věc, ale druhá věc jsou různé způsoby eh, danění krabiček cigaret. Pokud krabička cigaret na Kanárech stojí 20 euro a srovnatelná krabička cigaret, eh, nebo eh, balík krabiček cigaret v Německu, eh, který je stejný, stojí 60 euro, tak je to tedy problém a je možno to tedy mm, posouvat, nebo to, to zboží posouvat z jednoho konce EU na druhý. To znamená, že bych se ráda zeptala, zeptal, jestli se to snažíme řešit. Různé poměry v jednotlivých členských státech jsou tedy příznačné. E, někdy tedy e, na německo-polské hranici e, vzniká zácpa, protože mnoho lidí zkrátka jezdí do sousední země, aby si tam koupili cigarety a alkohol. A hranice se ucpává, byť tam nejsou hraniční kontroly. Uh, ano, zdanění je v této věci důležitá záležitost. My se snažíme to harmonizovat v rámci EU, harmonizovat zdanění, daňové sazby, protože jinak to bude vypadat tak, jak jste popsal. Ale jde také o státy mimo EU, tam je to složitější. musíme využívat toho protokolu. Na základě protokolu se musíme snažit o e, zvýšení ceny. Děkuji. Vidím, že v té příloze jsou velmi důležitá a zajímavá data. Já si myslím, že se tím tématem budeme nepochybně ještě e, zabývat v souladu s tím, jak bude prováděn akční plán. Máme plán, což už tedy je dobrá věc a nyní jde o to, abychom ho co možná nejefektivněji eh, realizovali a s námi můžete počítat. Tím jsme tedy eh, ukončili tento bod. Děkuji vám za to, že jste mezi nás přišli. Děkuji eh, vašemu týmu. Prosím, milí poradci, poslouchejte budeme mít tedy slyšení se třemi kandidáty na EPO. Bude to 26. Eh, února v půl čtvrté odpoledne. Je potřeba, aby tu byl dostatek poslanců, protože na konci toho slyšení budeme hlasovat. Pravděpodobně tady budeme mít 20 minut řečnické doby, takže potřebujeme, aby tu byli zastoupeni poslanci, kteří budou ochotni položit dotazy. Děkuji, dospěli jsme na závěr velmi náročného dne. Eh, podařilo se nám to dříve, než jsme si mysleli, takže za to vám děkuji. Děkuji vám za to, že jste přišli. Končím jednání a uvidíme se 26. února eh, v 15.30 a 4. března v 15 hodin